Já vás vítám na eh, výboru Agri na dnešní odpoledne. Jak vidíte, máme jenom jednu hodinu času a proto mm, se chci věnovat hned pořadu, vstoupit do pořadu jednání. Přijetí pořadu jednání, pokud nemáte námitky, tak je přijato. Pak vám mohu sdělit, že i dnešní výbor se streamuje a je tlumočen v šest, do 16 jazyků s výjimkou řečtiny, estonštiny, štiny, malštiny, štiny, švédštiny, slovenštiny a chorvatštiny. Dobře. Pak tedy můžeme přejít i hned k bodu 4 pořadu jednání. A tady jde o téma mm, celních preferencí mezi Evropskou unii a Ukrajinou co s, u drůbeže Eh, zpravodajem stanoviska odpovědného výboru je eh, výbor INTA a zpravodajem je kolega Kucmiuk a dá vám, vám tímto slovo. Konkluzie naší opinii Państwo zapewne już... Velice děkuji, pane předsedo. Asi všichni víte, jaké jsou závěry, které jsou v našem návrhu stanoviska, takže já možná pouze představím e, odůvodnění, které mm, dáváme výboru pro obor. Chceme, aby co nejdříve by, byla tato dohoda provedena ve mně dopisů. Týká se to drubežího masa a také zpracovaného drubežího masa které eh, je řízeno dohodou o přidružení. Je to důležité, protože bychom chtěli zabránit dalšímu nárůstu eh, vývozu tohoto masa do Evropské unie. Jedná se vlastně o takové nestandardní dělené kuřecí maso. Nechci teď hovořit úplně podrobně o této věci, eh, protože všichni víte, o co se jedná, asi víte také, jak výrazně narostl, narostl právě dovoz eh, tohoto, těchto přípravků z drubežího masa, takže my jsme v souladu s tím, co navrhuje i výbor INTA a v našem stanovisku navrhujeme, že musí být stanoveny tři podmínky. Za prvé, pokud ta dohada vstoupí v platnost, tak budeme navrhovat, aby došlo k distribuci té celní kvóty na jednotlivé celní položky a jednotlivá měsíční období. To je velice důležité, zejména třeba pro mou vlast, pro Polsko, protože bohužel tedy většina tohoto dovozu, tohoto drubežího masa se nakonec objeví na polském trhu. Ta druhá podmínka, to je takové obecnější řešení, navrhujeme, abychom Ukrajině navrhli, že musí dojít e, ke změně komplexní, prohloubené komplexní dohody o volném obchodu, že to má být spíše, e, že tam má být určité dočasné pozastavení této celní kvóty, pokud by tam i nadále docházelo k narušování našeho trhu. To je něco, co zatím ještě není v té dohodě a já si myslím, že je to důležité z toho důvodu, aby ten eh, eh, dovoz dále ne, ne, ne, neničil tu stabilitu našeho trhu. Pardon. A třetí podmínkou má být, eh, která je kladena naše partnery, ta se týká sanitárních a fitosanitárních podmínek a také se to týká podmínek, které se týkají dobrého životního, dobrých životních podmínek zvířat v chovu. Celkově mm, souhlasíme s tímto návrhem. Samozřejmě ještě uvidíme také, co na to, jak na to bude reagovat Evropská komise na toto všechno. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Takže teď eh, si uděláme kolečko stínových zpravodajů. Nejprve kolega Litviky. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem stínovým zpravodajem za EPP. Chtěl bych uvítat tuto iniciativu a také veškerou iniciativu ze strany komise, která chce vyřešit situaci, která zcela jistě je špatná pro zájmy Evropské unie. Musíme to vyřešit co nejdříve. Musí zde být právní jistota a proto je důležité aktualizovat eh, dohodu z roku 2017 s Ukrajinou. Evropské zúčastněné strany od nás očekávají rychlé vyřešení situace, aby došlo k určitému zneužívání dohodnutých pravidel eh, ze strany některých ukrajinských producentů. Text, eh, jak víme, doufáme, konsoliduje situaci, vyjasní situaci a my rozhodně nedovolíme, aby pravidla byla zneužívána, tak jak tomu došlo. Eh, zejména výrobci drubežího masa a další zúčastněné strany mm, vlastně získají určitou pomoc. Protože do Ukrajiny Eh, zde bude tedy stanovena, ehm, došlo zde k nárůstu na 51 metrických tun, eh, takže všechno, co bude nad 50 tisíc, už bude zdaněno clem. EPP nesou, nemá žádné eh, návrhy, pardon, žádné výhrady, žádá, aby komise provedla tento text, tuto dohodu co nejdříve. Ale komise by také měla úzce monitorovat provádění této dohody a mm, také provádění toho pravidel, aby ochránila e, sektor drubežího masa a aby také chránila evropské producenty, zejména malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji. Nyní pan kolega Restov. Děkuji za slovo. Времето на вноса на селскостопански стоки от Украина в Европейския съюз е изключително важно. Zemědělské dovazy z Ukrajiny um, k 29. srpnu z 40 eh, exportních produktů byly dosaženy odpovídající limity u citlivých produktů pro EU, jako med, kukuřice a eh, pšenice. Co se týče drubežího, tak od roku 2016 narůstá o, narostlo o 15 000 u Eh, drůbeže, což je znepokojivé. V této souvislosti podporuji opatření k posílení evropských producentů. Producenti eh, drůbečího žího eh, mm, jsou dočeni i jinými dohodami jako Mercosur, takže musíme myslet na ochranný mechanismus. Evropská komise by se měla zamyslet nad mechanismy pro snížení celních preferencí, především v citlivých sektorech. A já mám otázku na zástupce Evropské komise. Víte, možná, že návrh pro Evropskou banku na obnovu a rozvoj půjčky 100 000 euro ukrajinskému producentovi Eh, na výrobu drůbežího ve Slovensku. Já nemám o tom, mm, jsem nenašla žádné informace, možná o tom víte něco víc. Děkuji. Děkuji. Kolega Hrist. Tak, herr Formen. Eh, Já vil gerne... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit doporučení zpravodaje, abych abychom schválili tuto dohodu, která je velmi důležitá pro náš drůbeřářský sektor, abychom omezili tyto eh, dovozy do EU a také je to tedy na základě rozhodnutí Rady. My velice vítáme to doporučení zpravodaje komisy, kdy říkáme, že Ukrajina musí splnit tyto závazky tato dohoda musí vstoupit v platnost a Ukrajina musí toto začít plnit. Děkuji, kolega Heusling. Ne, ne, nechcete vystoupit? Lina, prosím. Kolegyně Wiener, eh, já jsem chtěla eh, říci, eh, že je, ehm, sídlí na Kypru, což je problém. Když na Ukrajině jeden oligarcha porazí spoustu kuřat a malí farmáři s tím nemohou konkurovat. Koho chceme podporovat? Velké monopolistické struktury nebo malé zemědělce? Zelení jsou proto, aby malí farmáři, aby byli tedy malí farmáři, aby nebyl trestán někdo, kdo um, Ehm, posledních letech by měl eh, vlastně podvádět a teď by byl o za to odměněn. Takže tím, že by se to zlegalizovalo a bylo by to v pořádku. Co se týče označování kvality na Ukrajině, se stále je eh, klecové, eh, klecový chov. V Evropě se bojuje za kvalitavní standardy a férové ceny, především um, Eh, v Rakousku a pak jsou na eh, se vlastně do, do, na talíře v jídelnách a kantýnách dostává eh, maso, které nikdo neví, odkud je. Pan kolega David. Jménem frakce Identita a demokracie navrhuji, aby výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzval výbor pro mezinárodní obchod, aby doporučil Evropskému parlamentu zamítnout návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie, a to ve formě dopisu mezi Evropskou unii a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v dohodě o přidružení mezi Evropskou unii a e, e v Evropském společenství pro atomovou energii a jejich členské státy na jedné straně a Ukrajina na straně druhé. E, tento návrh e, předložím ve písemné e, formě co nejdříve. Během uplynulých dvou let došlo k nárůstu dovozu kozecího masa 14 násobně z Ukrajiny a další zvyšování není možné z důvodu stability tohoto sektoru. Je nutné zdůraznit, že Eh, cena 100 eur za 100 kg, které uvádí zpravodaj ve svém dokumentu pro výbor, jsou jasným důkazem o to, že se jedná o dumping. Eh, povolení dalších dovozů za tyto ceny by mělo negativní dopad na chovatele drůbeže v členských státech Evropské unie i na sektor chovu drůbeže v celé Evropské unii. Negativní dopady, které by povolení dalších dovozů vyvolalo, by nebylo možné řešit bez zvýšení dotací pro sektor chovu drůbeže. Na to však eh, nejsou připraveny peníze. Eh, v současné době nejsou zabezpečeny stejné podmínky pro chovatele v zemích Evropské unie a na Ukrajině. Z toho důvodu tedy navrhujeme eh, opatření, které bylo v úvodu sděleno. Dank. Ähm, Děkuji. Mm, nevidím kolegyně Házekamp, kdo za GUE zastoupí, pan kolega Flanagan. Ano, děkuji. Já myslím, že konzistentnost je velmi důležitá, když chceme mít eh, dobře nastavené politiky. Já nevidím, jak to, že bychom se drželi toho, co se tady navrhuje, nějak pomůže udržitelnosti jak to podpoří menší subjekty, menší podniky. Ehm, ono by nám tady také mělo jít o lepší kvalitu těch produktů. Když mm, bychom se tady podporovali to, že sem budeme dovážet zvenku něco, co nemá dostatečnou kvalitu, opravdu nevím, jak by to mohlo být přínosné. To je tady náš názor. Vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir mehrere Wortmeldungen. Ich würde auch gern die... Ano, děkuji. Na seznamu mám ještě další řečníky. Paní kolegyně Šraje Pírek, Zander, Neuchert. Keine weiteren... Nikdo další tedy už se nehlásí, takže prosím na jednu minutu kolegyně Schreier-Píring. Mm, děkuji. Ten, eh, toto rozhodnutí vyvolával velký neklid téhle Britčiny. Já jsem eh, v roce 2014 už varov, volal na poplach, že eh, jsou tedy importy drůbeže z Ukrajiny, že je díra v asociační dohodě. Mm, ani to řešení nás neuspokuje, protože to je určitá odměna za toto chování. A toto zaplavení ukrajinskou drůbeží musíme skončit. Zaplavují trh a jsou zátěží pro malé výrobce, kteří produkují kvalitně a je mm, poškozují. Proto musíme toto rozhodnutí členských zemí eh, přesto přijmout. A to eh, je doporučení z nizozemí. Musíme být bdělí, protože tady dochází k neférovým praktikám, a to jsme řekali eh, ve výboru INTE. Já jsem toho názoru, že musíme společně ověřit, jaké by byly důsledky. Kolegyně Sander. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že toto je vlastně stělesněním naivity Evropské unie, eh, které se projevuje v rámci mezinárodního obchodu. Tato naivita již byla tvrdě zaplacena eh, producenty drůbeže a pokračuje dál, protože Ukrajina dostala další eh, podíly. Tento text končí situaci, která je mimo kontrolu a také si myslím, že je třeba s tím souhlasit. Také podporuji v principu požadavek zpravodaje eh, zavést záruční klauzuly eh, nové generace. Ehm, nicméně si se ptám, do jaké míry to bude realizovatelné v rámci této dohody, protože už je finalizovaná. Děkuji. Eh, Děkuji. Kolegyně Neuchl. Děkuji. Já eh, chci k tomu dodat ještě jednu věc. Eh, vývoz a dovoz drůbeže. My víme, že Ukrajina a obzvlášť některé, někteří velcí producenti drůbeže na Ukrajinu vlastně pracují nekalými prostředky, používají, využívají díry v naší legislativě, aby sem dostali to maso z jejich v roce 2016 to bylo pod 5 tisíce tuny, 2018 100 tisíc tun, teď je to ještě víc. Mě by zajímalo, jak vznikly tyto díry. Chci na druhou stranu agrárnímu výboru připomenout, že jsme měli, eh, jsme exportovali větší množství, 180 tisíc tun exportujeme maso a dovážíme maso, to je šílenství. Tak to dělat export a in, import základních potravin. To nemůže být budoucnost. Je to eh, nevěcné, když mluvíme jenom eh, o dovozu, musíme se také podívat na export z EU na Ukrajinu kolega Jürgen. Komisio pod konec 2018. Děkuji, pane předsedo. Na konci roku 2018 byla přijata nová pravidla ohledně dovozu potravin z Ukrajiny. A podle Světové obchodní organizace by měla vstoupit v platnost na konci listopadu 2019. A na základě toho by ukrajinští eh, vývozci neměli vyvážet maso, které tam bude spadat. Zároveň probíhají jednání mezi Evropskou komisí a veterinárními združeními na Ukrajině, aby bylo zajištěno, že budou nastaveny jednotné harmonizované inspekce a certifikace drůbežího masa, které by se mělo z Ukrajiny vyvážet do EU. Ovšem velká část toho masa je mechanicky zpracována. V případě Polska 90 drůbežího masa přichází právě v té formě toho mechanicky zpracovaného masa. Poté, co vstoupí v platnost nová pravidla, tak toto je něco, co by mělo být co nejdříve ukončeno. A je potřeba, aby Ukrajina co nejrychleji přijala certifikační systém, který bude plně v souladu s evropskými pravidly. Paní Šmedbau, děkuji pane předsedo. Rakouští um, producenti produkují nejkvalitnější drůbež za nejpřísnějších podmínek. Přesto se stává, že levné zboží z pochybných podmínek se dostává na trh. Proto mě velice záleží na tom, abych tato neuspokojivá situace byla co nejrychleji zlepšena. Je naším úkolem jako poslanců uzavřít tyto díry. Mm, už jsem říkala, z mého hlediska je nepřípustné, ehm, aby ten, to povinné označování ehm, e, podle modelu EU tedy zavádět. Vzhledem k velkým rozdílům v produkci spotřebitelé musí vědět, odkud je ta hovězí. Kromě toho potřebujeme přísnější Eh, pravidla pro zpracování masných produktů, proto to povinné označování je šancí pro farmáře i spotřebitele. Děkuji. Eh, děkuji, kolega. Já. Děkuji, pane předsedo. Eh, u drůbeže jsou vysoké náklady na krmiva a tak dále tudíž se musí produkovat, eh, ta, ta, se levněji se produkuje eh, porušováním hygienických pravidel nebo pohody zvířat. Jak to můžeme změnit? Chceme, aby produkty, které se sem dostávaly, plnily minimálně stejné standardy, byly stejně zdravé. Jaké šance máme eh, tady celními preferencemi nebo zákazy v obchodní dohodě Eh, tedy eh, dosáhnout odpovídající bezpečnostní pravidla. Nic proti konkurenci, nic proti obchodu, ale rovné podmínky. Děkuji, kolega Buda. Hm, děkuji, pane předsedo. Hm, už eh, jsme zde vedli diskuse, které se týkaly Mercosuru a je to trošku podobné. Brazílie a ostatní další nerespektovali některá pravidla, která tam byla definována v těch dohodách. Týkalo se to dovozu masa a teď eh, je zde podobná situace ohledně doho- eh, dovozu z Ukrajiny. Dochází vlastně k podvodu, protože oni dováží z Ukrajiny kuřecí maso, my jsme za těchto okolností nuceni jednat eh, přísně, protože jinak eh, naši farmáři zaniknou. Eh, jedná se o dovoz drubežího masa, nejsou tam žádné certifikáty kvality, jaké třeba musí mít farmáři v Evropské unii. Já třeba v mé zemi, tam, tam je velká farma, která minulý týden zkrachovala a ten vlastník té farmy vlastně vůbec nechápal, jak eh, je to možné, že taková situace nastala. Myslím si, že takový, takový druh dovozu musí být zastaven. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji také eh, kolegyni Šmikl za eh, stanovisko. Jsou dobré zprávy touto dohodou s Ukrajinou můžeme ty díry, ty tedy to levné, tu levnou drůbež vlastně omezit. To jsou dobré zprávy, ale přesto máme smíšené pocity z té dohody. To souvisí se zvýšením toho kontingentu, a také mám pochybnosti, co se týče dodržování standardů. A tady mám konkrétní otázku na komisi. Jak um, vypadají ta dodržování uh, Eh, podmínek pro pohodu zvířat a zdravotní eh, hygienické eh, podmínky. Mě by zajímalo, kdy bude, začne Ukrajina respektovat tato ustanovení. Tím jsme tedy uzavřeli diskusy. Jsou tady, byly tady různé dotazy na komisi, která se teď veme slovo. Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěl poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří vystoupili v diskusi. Já mám pocit, že je zde taková celková podpora toho, aby bylo odmítnuto tato dohoda. Shodneme se asi na tom, že je zde určitá právní lakuna, kterou je zapotřebí odstranit. Ukrajina má podle té dohody možnost dovážet neomezené množství eh, těch, toho děleného kuřecího masa, těch eh, kuřecích prsíček a my musíme ukončit tento příliv toho drůbežího masa, musíme eh, vlastně odstranit tuto právní lakunu, o které mnozí z vás hovořili. Myslím si, že i ten zpravodaj řekl, že hlavním cílem je zakončit tuto situaci, zastavit tuto situaci a zastropovat dovoz tohoto produktu do EU. Návrhem je navýšit kvótu, kterou může Ukrajina využívat. Hmm, ta částka je 50 tisíc tun. E, to je poměrně hodně, ale je to méně, než Ukrajina dovezla do Evropské unie e, loňský rok. Takže tam už vlastně tou kvotou by mělo dojít ke snížení dovozu v Evropě je to, že 1,7 milionů tun eh, vyvážíme a eh, myslíme si, že těch 15 tisíc tun tedy by nemělo mít nějaký velký dopad na evropský trh, že to je eh, objem, který můžeme zvládnout. I když to není nějaká zase úplně bezvýznamná částka nebo bezvýznamný objem. Spravodaj navrhl, aby zde ještě byla celá řada různých dalších podmínek, aby komise navrhla ještě další podmínky, které se týkají této změny. Takže já vás eh, stručně provedu těmito podmínkami. Za prvé, kromě eh, té samotné celní kvóty zde ještě musí být eh, určitá bezpečnostní opatření, určité pojistky. Já si myslím, že to je zbytečné, protože samotná ta celní kvóta už je sama o sobě pojistka protože ještě předtím, než se začnete ptát, tak už zde máte odpověď. Je to zkrátka ta celní kvota, je to maximum, automaticky to platí a je to trvalá. A mm, dá nám to měsíce na to, abychom mohli ještě třeba hovořit o nějakých případných pojistkách v rámci tohoto mechanismu. Ale myslím si, že je nejlepší, že je důležité, abychom co nejrychleji zavedli tento strop na ten dovoz tohoto druhu masa. Za druhé, zpravodaj velice rozumně nás požádal abychom se mohli zamyslet nad tím, jak třeba bylo, zda by nebylo lepší rozdělit třeba tu celní kvótu na jednotlivé měsíční období a tak dále. Ale já si myslím, že to není třeba, protože kuřecí prsa to není nějaký sezónní produkt a my máme zkušenosti, že ten dovoz z, Evro- z Ukrajiny je vlastně mm, každý, mm, jaksi, mm, ten dovoz je stejný zhruba každý měsíc Ehm, máme zde určité systém licencí a ten systém by měl zaručit, aby nedošlo k nějakému narušení na evropském trhu. Ta třetí eh, věc, o které jste hovořili mnozí. Hovořili jste o sanitárních a fitosanitárních podmínkách a také o dobrých životních podmínkách zvířat. Je pravda, že Ukrajina neplní úplně všechny ty podmínky. Ukrajina plní naše sanitární a fitosanitární otázky, protože v rámci prohloupené komplexní dohody o volném obchodu musí všechna dovážená Eh, masa plnit, ta sanitární a fitosanitární otázky, ale v rámci této dohody o volném obchodu Ukrajina souhlasila s tím, že tam ještě přijme určitý, určitou přílohu o sanitárních a fitosanitárních otázkách a o, dobrém, o dobrých životních podmínkách eh, zvířat. A tam vlastně Ukrajina musí přijmout veškerou eh, legislativu, která se týká právě sanitárních a fitosanitárních otázek a dobrých životních podmínek zvířat. Ukrajina je jedinou zemí, která má tuto podmínku ze zemí mimo EU a rada minulý týden souhlasila, že co se týče právě této přílohy, že, že tam bude teda ta příloha o sanitárních a fitosanitárních otázkách a o těch dobrých životních podmínkách zvířat, takže myslím si, že celkově ten vývoj je pozitivní. Ukrajina během následných třech, čtyřech letech by měla schválit celkově vlastně veškeré evropské aky, které se týká dobrých životních podmínek zvířat, a sanitárních a fitosanitárních eh, pravidlech. Pak ještě, pane předsedo, jste hovořili o Evropské bance EBRD a jejich eh, půjčce, eh, nebo o tom, že uvažují o půjčce na Ukrajinu. Banka to zatím ještě odložila a zatím to není ani téma, které by se mělo týkat dnešní diskuse. Je to půjčka určité slovenské firmě, nebo týká se to slovenské firmy, kterou Ukrajina chce koupit. A pak jste ještě hovořili o takzvaném mechanicky odděleném mase, nebo strojově odděleném mase. Eh, Ukrajina mm, hovoří o tom, že by tam zavedla nějaká omezení pro dovoz z Evropské unie na Ukrajinu. My budeme s Ukrajinou jednat, aby tam ten obchod nebyl nějak narušen a také si myslím, že vůbec vlastně to není otázka, které bychom se nějak podrobněji měli věnovat na dnešní schůzi. Celkově e, skutečně doufám, že váš výbor může e, podpořit e, tu naši dohodu se všemi těmi výhradami, které zazněly. Abychom toto mohli už jednou proždy jaksi uzavřít, abychom mohli ochránit domácí producenty drůbežího masa a abychom také mohli Eh, jak si ukočírovat ten dovoz eh, drubežího masa z Ukrajiny do EU. Děkuji, pane předsedo. Kurz zum Abschluss, wenn's geht. Eh, Kolego Kručmuk, velice rychle na závěr, už se nám chýlí čas. Já bych chtěl všem poděkovat za um, cené připomínky Chci poděkovat eh, ředitelce za vysvětlení a myslím, že eh, mm, nás to tedy eh, ujistilo, mm, že bude uzavřena ta stávající mezera v asociační dohodě s Ukrajinou. To myslím, pomůže evropskému zemědělství. Myslím, že toto řešení Ehm, ne, dále nebude destabilizovat evropský trh, uzavře to právní mezeru. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro eh, změňovací návrhy je 11. 10. Přijetí stanoviska je 5. listopadu v odpovídajícím obchodním eh, 3.12. Budeme pokračovat dál v bodu 5. Tady jde o cla, eh, ty eh, tarifní kvóty pro USA, změna z stávající bezcelní kvóty Austrálie, Uruguaje, Eh, Argentiny ve prospěch USA. Tady mm, mm, je takzvaný postup souhlasu, to znamená, že buď schválíme nebo neschválíme. Chci vás informovat, že z technických důvodů eh, eh, nebude otevřeno pozměňovací návrhy jménem Agri, nebo na sekretariát Agri to už bylo, o tom už jste byli informováni a ještě udělím slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já mohu být velice stručný. Ehm, je tady ehm, ehm, dlouho probíhající eh, spor z USA mm, o dovozu hovězího obsahující hormony. Evropská unie se bránila dovozu tohoto eh, masa a když se podíváme na detaily tohoto sporu, tak v květnu 2009 eh, byla eh, kvóta na 44 tisíc tun hovězí které nebylo hormonálně mm, pěstováno, takže tady byl nulový eh, tarif těchto 45 tisíc tun eh, jsou k dispozici nejenom pro USA, ale i pro jiné státy. Eh, v roce 2009 to fungovalo. Teď se objevily spory z USA v souvislosti s tímto kontingentem a Informace, o kterých, které máme, předpokládají, že eh, v rámci tohoto kontinentu 45 tisíc tun je pevně stanovený kontingent pro USA. To je 35 tisíc tun a na bývající státy zůstane jenom 10 tisíc. Já jsem ve svém doporučení odpovědnému výboru INTA navrhoval, abychom se řídili touto linií. Ehm, tím by se ukončil ten spor s USA a nebudou další problémy, co se týče exportu jiných produktů, eh, potravin z Evropské unie USA. Eh, to celé se týká tedy dovozu vysoce jakostního hovězího, tedy netýká, takže to nepovede k zvýšení dovozu do Evropské unie. Když ten import bude tedy směrem Spojené státy a ostatní státy dostanou nižší kontingent. Je v našem zájmu, abychom přijali tento návrh. Děkuji, kolega Jahafa. Um, Děkuji. Podle mého názoru, já jsem stínovou zpravodajkou pro SND. Toto je dobré pro Evropskou unii, především proto, že se tím ne, nestoupne celkový podíl hovězího, eh, protože některé státy se vzdají svého a celkový objem zůstane stejný. Dále je ta dohoda pro nás dobrá, protože dovoz se týká kvalitního hovězího, tedy e, nikoli tedy eh, hobizího, které se bude udržitelně pěstovat a eh, zaručí zdraví eh, spotřebitelů. Pak je tady další důvod, vzhledem k velice turbulentnímu vztahu k USA a i proto je dobré, abychom tyto dohody uzavírali, protože američtí producenti z toho budou profitovat, což povede k harmonizaci obchodních vztahů s USA nezávisle na posledním rozhodnutí VTO, kdy nepřijetí této dohody by stejně vedlo k tomu, že to bude mít důsledky a nová trestní cla, da, další trestní cla na produkty, které my vyvážíme do USA. Proto je tato dohoda podle mého názoru dobrá a měly, měla by být přijata. Děkuji ještě jednou, když máme tak málo času, tak prosím buďte struční, kolegyně Desero. Děkuji. Já chci poděkovat panu Dorfmanovi za jeho návrh, který představuje podle mě e, pracovní základ na téma která není na programu jednání. Já sdílím um, názor zpravodaje, není důvod být proti této dohodě, která má přinášet kvalitní produkty do, na naše území, přičemž špatné produkty um, budou mít stejnou povahu. V důsledku toho je tato dohoda jenom um, reorganizací a um, odvět mrtví um, hovězího nepoškodí. Nicméně v kontextu jednání s USA je nutné, aby se parlament mohl eh, vyjádřit a také stanovit určité podmínky. Tato dohoda vůči USA a dalším zemí eh, může být určitá uzavření mm, účtu. Není, není možné otevírat další prostor v chodních eh, dohodách. Připomínám tedy výboru INTA, který je kompetentní, aby žádal rezoluci, které doplní tento postup. Děkuji. Dank, ähm, Scott Kato. Děkuji, slovo má paní Skotka. To Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla říci, že jsem velice potěšena, že se Evropská unie snaží eh, zmírnit ty dopady obchodních sporů a také lépe nastavit globální obchodní systém a napravit ta pravidla, která jsou narušována na druhé straně Atlantiku. Ale nevím, jestli Spojené státy se snaží skutečně zmírnit ty obchodní tenze, anebo k ním jenom přispívají. Já Ehm, nevím, zda bychom měli dělat tady dohody se současným americkým prezidentem v dobré vůle, v víře a doufat, že tam bude nějaká reciprocita. Nicméně, pokud jde o tuto konkrétní dohodu, tak my jako zelení se k tomu stavíme velice skepticky eh, k této relokaci tarifních kvót eh, a Myslíme si, že tato logika, jak si vyměnit hovězí za auta, to není v souladu s politikou EU a E, nemyslíme si, že to bude dobré pro naše farmáře a také proč podporovat vývozy, další vývozy aut a další generování emisí. Myslíme si, že to budou evropští zemědělci, kteří ve finále v dlouhodobém měřítku zaplatí za tu dohodu. A to z různých důvodů. Jednak bude tady do budoucna větší tlak na navýšení celních e, kvót, třeba v případě dohody s Mercosurem nebo Austrálií. A potom další věc Eh, nebude Argentina a Uruguay tlačit na navýšení dalších celníků v rámci dohody s Mercosurem, aby si to vykompenzovali? Eh, nevíme, jestli je opravdu vhodné takto přistupovat ke Spojeným státům. Děkuji. Děkuji. Paní kolegyně Tomašič, ta tady není. Takže pan kolega Flanagan. Já chápu, že došlo k tomu velkému nárůstu dovozu tohoto masa do Evropské unie. A samozřejmě, když o tom hovoříme, tak to beru v úvahu. Ale e, situace je taková, že Irsko vlastně přijde o trhy, pokud e, dojde k tomu tvrdému Brexitu a je to asi čtvrt e, milionu tun každý rok. Eh, takže bychom měli Irsku trošku ukázat eh, solidaritu. Ehm, snažíme se zde formalizovat to, že chceme do eh, Evropské unii přivážet 35 tisíc tun ve chvíli, kdy vlastně naše země ztrácí velký trh, tak Měli bychom se nad tím zamyslet a také možná to souvisí právě s tou dohodou o Mercosuru. Jakou, důvěry, jakou důvěru pak bude mít Evropa ohledně politik změny klimatu? když si myslí, že je lepší, že je udržitelnější dovážet z USA hormonálně ošetřené maso, eh, protože eh, do... Mm, vůbec to nedává smysl ale můžete s tím klidně pokračovat, pokud vás vůbec nezajímá, nakolik jste důvěryhodní v očích ostatních. Děkuji. Další, pan Sandr, Huse, Pětuk, pan Pěre. Ještě někdo další se hlásí o slovo, pan David. A to už je všechno. Tím je ukončen, uzavřen seznam řečníků. Takže teď pan Sando, prosím. Paní Sando, pardon. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Tato otázka je citlivá. Já si myslím, že můžeme být hrdí na tu eh, volbu, kterou učinili Evropané. To znamená, že nechceme hormonálně ošetřené hovězí maso. Komise říká, že nedojde k reálnému eh, nárůstu hovězího masa do EU, což je pravda, protože dojde pouze k modifikaci v rámci té kvóty, nedojde k navýšení té kvóty. Nicméně, jak, můžeme být, jak si můžeme být jisti, že ta dohoda, o které se teď jedná s Mercosurem, nebo třeba i s Austrálií, se nebude právě snažit určitou kompenzaci, protože třeba Austrálie nebo jiné země se dohodly, že sníží eh, tu, ten svůj podíl v té kvotě. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, já jako Italia, jako Evropan, který jsem hrdý na kvalitu našich tradičních produktů, třeba parmazán, tak jsem jednoznačně proti nedávnému přístupu ze strany USA aplikovat cla na tyto vynikající produkty, i protože to vidím jako velice nebezpečný precedent do budoucna. Pokud jde konkrétně o tu dohodu vysokojaskostního hovězího, tak já doufám, že Evropská unie tady přijme e, sdílené a inteligentní rozhodnutí, které jednoznačně e, nastaví obchodní vztahy mezi USA a Evropou. Nesmíme se nechat vydírat Berme v potaz to, že tato rozhodnutí také musí odpovídat budoucí zemědělské politice, takzvanému principu New Deal. A tady tedy vyzývám k velmi pečlivému zvážení toho, jak to nastavíme. Musíme bránit naše zemědělce, musíme bránit naše spotřebitele. Já jsem tedy proti tomuto vydírání a proti těmto unilaterálním politikám, která opravdu nás staví do velmi špatné pozice. Děkuji. Děkuji, kolega Pito. Merci, M. le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že všichni uh, víme o tom, že tady jde o to, jaká kvalita masa se bude dovážet z USA a my nemůžeme akceptovat jiné maso než vysoce jakostní maso, kvalitní maso, které bude dovážené z USA. Ale Uh, ono tohle se netýká jenom USA, tady jde i o jiné země dotčené touto dohodou a bylo by tedy velice vhodné ověřit a zajistit, že ty další země dotčené touto dohodou budou nabízet maso stejně kvalitní jako Spojené státy. Ovšem z globálního pohledu my musíme se zamyslet nad tím, zda je vhodné nechat sem přicházet eh, toto maso, jak tady zmiňuje pan kolega Flanagan, jestli jsme schopni e, produkovat stejně kvalitní maso na evropském kontinentu a zároveň musíme na zřeteli ten globální přístup, ty zájmy, abychom opravdu byli schopni e, jestli chceme skutečně s potravinářskými produkty a zemědělskými produkty platit jako nějakou měnou za jiné produkty, třeba za ty automobily. Eh, musíme mít přece na paměti eh, tyto primární potřeby, jako potřebu tedy potravin, ale nevím, zda to takto zahrnovat do obchodních dohod. Děkuji. Vielen Dank, eh, kollegin Schreier-Pierik. Děkuji, kolegyně Schreier-Pierik. Děkuji. Mm, pokud jsem tomu správně rozuměla, tak tady jde jenom o přerozdělení celního kontingentu, nic víc jak mm, komise eh, vidí dopady na evropskou prémiovou eh, branži. Kolega David. Eh, velmi mnoho už bylo řečeno. Já souhlasím s těmi, kteří trvají na tom, aby tento návrh byl zamítnut. A to z toho důvodu, že Eh, na příště bude eh, se stupňovat další tlak, eh, který povede k dalším ústupkům, a, což poškodí tedy zemědělci v Evropské unie a na uprázněný prostor potom budou tlačit producenti z jiných zemí, kteří budou postupně trvat na tom, aby se nároky na kvalitu dováženého masa snížily. Ja, vielen Dank. Ähm, es gab jetzt auch wieder einige... Äh, ano, máme tady další otázky na komisi, ale prosím maximálně dvě minuty. Ano, děkuji. Tak, eh, my jsme se dostali tedy z těch 50 eh, tisíc eh, drobežího na 45 tisíc těch tun hovězího. Takže nejprve bych chtěla říct, že se jedná o velký dlouhodobý spor v rámci VTO o hormonálně ošetřené mase. Vůbec to vlastně teď nesouvisí se s určitými tencemi z USA ohledně Boeingu a ohledně Airbusu. Je to už velice dlouhý spor. E, my jsme e, vlastně kompenzovali USA, došlo tedy ke zvýšení na 45 tisíc metrických tun té kvóty. A teď, jak řeklo několik e, těch poslanců, v podstatě pouze přerozdělujeme tu stávající eh, kvótu a také to nebude vlastně okamžitě, bude to v rámci sedmi let. Takže v rámci sedmi let se vlastně zvýší podíl eh, USA na té kvótě. Jak už zde mnozí řekli, ne, nedošlo k navýšení celkového objemu v rámci té kvóty. Další věc, která se nezměnila, je to, že dovoz uh, z USA stále bude eh, dodržovat podmínku, že to maso nesmí být hormonálně ošetřené, protože mm, odvětví hovězího masa mm, s tím nemá příliš velký problém, protože americké hovězí je dražší, eh, pak zde máme třeba Austrálii nebo Uruguay, takže náš domácí sektor je poměrně spokojen, že více podílu na té kvótě bylo přiděleno americkému hovězímu, které není tak konkurenceschopné, protože je dražší, je třeba dražší než to argentinské maso. Takže eh, evropské, evropský sektor hovězího masa je s tím spokojen. Nedochází k tomu, že bychom chtěli vykompenzovat eh, tuto, eh, tuto změnu nějaké jiné země za to, že přenechali část eh, své kvóty USA, takže nemáme žádné speciální kompenzace ani vůči Austrálii, ani Uruguay, ani Argentíny, nemám žádný mandát, dokonce ten můj mandát to explicitně zakazuje, takové případné kompenzace. Samozřejmě ostatní dodavatelé nejsou s tím příliš spokojení, ale chápou, že alternativou by bylo že ta dohoda s USA by byla úplně roztrhána a ta kvóta by vlastně celá byla úplně zrušena, takže by tam neměli vůbec nic. Takže z toho důvodu, jak si ti ostatní dodavatelé souhlasili s tím přerozdělením. Poslední komentář, který chci učinit. Co dostaneme na oplátku? Na oplátku dostaneme závazek od USA, že s definitivní platností bude ukončen ten dlouhý spor v rámci Světové obchodní organizace. Pokud si přečtete tu dohodu, tak vlastně po deseti letech tam má být přeskum a pokud ta dohoda bude dobře plněna ze strany EU, eh, tak eh, USA a EU oznámí Světové obchodní organizaci, že ten dlouhodobý problém ohledně hormonálně ošetřeného masa už je ukončen. Myslím si, že to je velice dobré na obranu multilaterálního systému a také na to, aby zde byla dlouhodobá právní jistota. Takže to je vlastně mm, to, co nám USA za to dává, za to, že eh, získá, získá větší podíl na té kvótě. Děkuji. Ještě možná pan zpravodaj Dortman, co nejrychleji, prosím. Já budu velice stručný, chci potvrdit to, co bylo řečeno. Myslím, že je v našem zájmu je to také většina toho, tomto výboru, že s hormonálním masem nechceme nic, mít nic společného. Je to i dotázka dovozuje v našem zájmu, abychom diskusi z USA, co se týče e, dovozu hormonálně e, vystaveného masa, tak to, abychom ukončili. A tato dohoda nás nic e, nestojí, protože nemáme žádné další ústupky a toto je eh, ve prospěch spotřebitele, že neakceptujeme hovězí eh, obsahující hormony. Děkuji, tím jsme na konci tohoto bodu a tady je lhuta 11. 10. ve 13 hodin. Stanovisko bude přijato 18. listopadu a 7.12. pak v obchodním výboru pro obchod. Takže tím jsme u bodu 6, různé, z mého hlediska nic, k bodu různé a mm, vzhledem k tomu, že tam není nic dalšího, přejdeme k bodu 7, to je příští schůze 4. Mm, listopadu v 15 hodin a zítra bude slyšení komisaře. A tímto mohu ukončit schůzi. Děkuji.